Pronti, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti. Dobrý den, dámy a pánové. Tak dovolte, abychom začali. Dobrý den. Začneme rovnou s hlasováním. del giorno è e adottato. Pokud nikdo nic nemáte v programu jednání, budeme ho považovat za schválený a z technických důvodů hned na začátku říkám, že jsme nemohli zajistit veškeré požadované jazyky pro tlumočení chybí dánština, bulharština, finština, maďarština, litevština a slovinština, za což se omlouváme. Dále vás chci informovat o tom, že dnešní zasedání je vysíláno eh, po internetu a tím už eh, jsem vyčerpal sdělení předsedy. Přistupujeme k bodu 3, to znamená hlasování. Budeme hlasovat o mé zprávě, která se týká návrhu parlamentu a komise na změnu jednoho rozhodnutí 2003 lomeno 17 lomeno ES vzhledem k tomu, že komise eh, se tady rozhodla přejít na prováděcí eh, akty v přenesené pravomoci. Já navrhuji, aby mychom se omezili pouze na otázku komitologie. Jak už jsem říkal na posledním zasedání, tak eh, předložím ústní pozměňovací návrh Je to vlastně otázka čistě právní a formální. E, Týká se jednoho bodu odovodnění a vysvětluje další dva následné pozměňovací návrhy. Všechny články k komitologii musí být vyškrtnuty, protože teď už nejsou v souladu se systémem prováděcích e, pravomocí a přenesených pravomocí, tak jak je zavádí Lisabonská smlouva. Takže jak ten text bude teď vypadat, přečtu ho, že je to tedy bod 4a, nový bod 4a bude znít tak, že ustanovení rozhodnutí 2003 17 ES, které odkazují na rozhodnutí Rady z 28. června 1999 a stanovují postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených komisi budou vyškrtnuty protože provádění eh, tohoto rozhodnutí by pak nebylo v souladu se systémem prováděcích pravomocí a přenesených pravomocí, tak jak je zavádí článek 290 a 291 Lisabonské smlouvy. Takže to je ten ústní pozměňovací návrh, takže jestliže s ním kolegové souhlasíte, můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Zdá se, že nikdo nic nenamítá. Budeme hlasovat zvednutím roky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní druhý návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A ten ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, rovněž schváleno. A nyní závěrečné hlasování o celku v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? A jeden poslanec proti. Kdo se zdržel? Nikdo. Výborně, v tom případě vám velice děkuji. Postupujeme dále. Bod číslo čtyři na programu jednání. Tady už nastávají drobné potíže. Předávám slovo panu Desovi. Prosím, Alberte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nevím, do budoucna, ale už dnes o tom uvažuji. Nejsem připraven, abychom hlasovali o dokumentech, když se 64 odstavec 8 um, ehm, provozního řádu uh, Eh, Evropského parlamentu. Za prvé, všechny písemné dokumenty by musely být eh, schváleny po rozpravě. Není přípustné, aby vše ale probíhalo pouze v angličtině. Tam se hovoří jasně, že ve všech jazycích eh, to je ehm, jasné porušování našich pravidel. Proto navrhuji ehm, hlasovat eh, až při příštím zasedání. Grazie, Albert. Ora, uh... Děkuji, Alberte. Albert Des má naprostou pravdu. Podle jednacího řádu musí být veškeré dokumenty přeloženy do všech jazyků. Takto to stanoví jednací řád, o tom samozřejmě není žádných pochyb. Samozřejmě, že se snažíme tuto problematiku vždycky nějakým způsobem řešit a přistupovali jsme k tomu pokud možno pružně. A tak bych tedy navrhl. Ale samozřejmě na vás, abyste se rozhodli, navrhuji, abychom pro dnešek pro případ zprávy Januše Vojčechovského o ochraně zvířat během přepravy, takže pokud souhlasíte, přistoupíme k tomu stejně jako dříve, jako v minulosti, ale sdělíme sekretariátu, že od dnešního dne veškeré důležité dokumenty, dobrým příkladem je reforma SZP, což jsou legislativní návrhy nesmírně závažné, tak budeme velice přísně dbát na dodržení těchto pravidel a tudíž na překlad do všech evropských jazyků. Takže je jasné, že to rozhodnutí um, takto dnes učiníme. A bez ohledu na to, jestli teď budeme nebo nebudeme hlasovat o zprávě Vojčechovský, bude znamenat, že od této chvíli měníme pravidla hry a tak eh, už se toto nové pravidlo bude týkat ku příkladu hlasování o dokumentech o SZP nebo dalšího hlasování v prosinci a tak dále. Pokud budeme používat tato pravidla přísným způsobem, tak jak to nyní navrhuji, a budou samozřejmě platit pro nadcházející hlasování. Musíme si ovšem uvědomit, že to může vést k určitému zdržení při hlasování, protože je třeba přeložit vše, včetně kompromisních návrhů, do všech úředních jazyků, což může vést ke skluzu až o tři týdny. Takže Znovu se tedy ptám, vzhledem k tomuto všemu, zda se můžeme dohodnout na tom, že dnes pokud jde o zprávu Vojčechovské, eh, budeme o ní hlasovat takto, anebo ji chcete odložit a hlasovat o ní později, už podle těch nových pravidel. Pokud je, kdo je pro, respektive koordinátoři, jak se k tomu staví. Alberte, prosím. Já, dank, ja. Děkuji, pane předsedo. Vy jste tu otázku položil zcela správně totiž zda s tím souhlasí všichni, protože by někdo s tím nesouhlasil, tak nelze hlasovat, protože tady platí e, náš provozní řád. Já osobně jsem připraven rezignovat na ten překlad, ale do budoucna už rozhodně ne, pokud překlady nebudou k dispozici. Grazie Albert. Ha chiesto la parola Martin Osling. Martin. Nyní Martin Hojzling, prosím. Albert má absolutní pravdu v tom, že takto zní zákon, že bych to tak řekl, ale na druhé straně my dnes hlasujeme, protože jsme v časové tísni a právě i u mé zprávy se snažíme dosáhnout kompromisu, takže tady to nevyplývá z ze zlé vůle nebo z nedbalosti, spíše z časové tísně, protože když vyjednáváme, například jde o SZP, to nebude jednoduché. Dnes bych se tedy rád obrátil na kolegy s prozbou, abychom opravdu mohli hlasovat o těch dvou zprávách a aby na to mohli navazovat další kroky. Ono je správné držet se pravidel, ale je třeba k tomu mít ten čas. Ringrazio Martin, e ringrazio... Výborně, děkuji Martine. Děkuji oběma i Albertovi. Pokud tedy všichni souhlasíte, budeme dnes hlasovat tak, jak to máme na programu, ale informujeme tímto sekretariát, že nadále se nebudeme odklánět od jednacího řádu. Albert, ještě jednou. Main. Totiž moje stížnost souvisí i s tím, že nelze připustit, že se vše musí v tom zrychleném tempu schválovat u těch závažných témat, která se týkají půl miliardy občanů eh, všech 27 členských států, tam musíme mít čas, abychom se tím tématem zabývali zevrubně. Tady nemůžeme něco jen tak um, rychlým tempem schvalovat a pak třeba se ohlížet zpátky eh, na to, co nám nevyšlo. Děkuji, Alberte. Ještě někdo se hlásí o slovo? Eh, Pan Aniu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já namítám eh, proti eh, takovémuto návrhu. Pokud eh, tady v Evropské unii máme přijímat nějakou legislativu, tak bychom měli dbát na dodržení vlastních pravidel, která jsme si stanovili. Děkuji. Vabbè, siamo tutti d'accordo. Grazie anche di quest'ultimo. Dobře, děkuji. Tak já myslím, že Teď jsme se na tom shodli. Ještě jednou to zopakuji. Budeme dnes hlasovat o zprávě Vojčechovský. Budeme k tomu přistupovat takto flexibilně. Děkuji panu Desovi dalším kolegům, kteří se vyjádřili. A od této chvíle dále budeme přísně uplatňovat jednací řád a jeho ustanovení. To znamená, že to bude znamenat jisté důsledky pro naši budoucí práci, ale s tím jsme smířeni, takže budeme hlasovat zvednutím eh, ruky. Máme toho tady poměrně hodně, takže se to pokusím projít eh, rychle, protože program dnes máme nabitý, navíc ještě jednání koordinátorů ke konci dopoledního zasedání. Takže já se omlouvám, teď mi bylo sděleno, že můžeme hlasovat elektronicky. Tak máte sebou i elektronické hlasovací karty? Budeme tedy hlasovat. Nejprve. Návrh 68, můžete hlasovat, prosím. Votato tutti. Hlasovali jste všichni. Končím hlasováním. Schváleno. Nyní. A vidím, že nám S, uh, SD hlasuje příliš mnoha hlasy, tak si to vyřešte. Teď je třetí kompromis. Kompromis číslo tři. Kdo je pro, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Tím se dostáváme eh, k pozměňovacím návrhu TRAN 3. Můžete hlasovat. Chiusa la, la votazione. Končím hlasování. Myslím, že to bylo zamítnuto, ano, 26 hlasy ku 13, takže tím se dostáváme dále ke kompromisnímu návrhu 4. Můžete hlasovat, prosím. Votato tutti. Hlasovali jste všichni. Končím tedy hlasování. A návrh je přijat. Otočte se další stránku, protože hlasujeme o 79. Můžete hlasovat, prosím. Chiusa la votazione. Končím hlasování a návrh je přijat. Není kompromisní návrh číslo 5. Můžete hlasovat, prosím. Votazione chiusa. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 88. Můžete hlasovat, prosím. Votazione chiusa. Končím hlasování. Návrh je přijat. Postupujeme dále k pozměňovacímu návrhu výboru Envy 18. Můžete hlasovat, prosím. Votazione chiusa, l'Envy 18. Hlasovali jste všichni, končím hlasování a návrh je přijat. Nyní budeme hlasovat o kompromisním návrhu 6. Můžete hlasovat, prosím. Votazione chiusa. Compromesso se... Končím hlasování a návrh je přijat. Dostáváme se na další stránku. Vážení kolegové, přejdeme k návrhu 235 Erans Garcia. Takže hlasujeme, prosím. Chiusa. Končím hlasování a návrh je přijat. Dále kompromisní návrh číslo 7. Můžete hlasovat, prosím. Compromesso 7. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní hlasujeme o kompromisním návrhu číslo 8. Můžete hlasovat, prosím. Dato tutti. Hlasovali jste všichni. Končím tedy hlasování. Návrh je přijat. Tím se dostáváme na další stránku k návrhu 58. Pozměňovací návrh 58. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh 58 byl přijat. Hlasujeme nyní o návrhu 65. Kadenbach. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh 65 byl zamítnut. Přecházíme k návrhu NV 7. Můžete hlasovat, prosím. Direj. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 5 výboru pro dopravu TRAN 5. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Dále hlasujeme o návrhu NV27. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dále kompromisní návrh číslo 9. Tady je to trošku eh, komplikovanější. Nemůžeme totiž hlasovat eh, v rámci odděleného hlasování o kompromisním návrhu. Uděláme v tomto případě výjimku, ale do budoucna už tak činit nebudeme. Takže první část kompromisního návrhu 9 hlasujeme pouze o první části devátého kompromisu. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o druhé části kompromisního návrhu číslo 9. Hlasujeme pouze o druhé části. Myslím, že to bylo zamítnuto, jestli se nepletu. Teď si to ověřím. Tady končím hlasování tedy a ano, druhá část byla zamítnuta. Takže pokračujeme dále. Návrh 160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 Omlouvám se, říká pan předseda, tak nebudeme hlasovat o 160, nýbrž přejdeme na šestou stránku k návrhu 182, takže můžete hlasovat, prosím. Hlasujeme o 182. A pardon, omlouvá se pan předseda, ještě okamžik, já se to radši ověřím tady ještě u sekretariátu. Un momento, eh, perché col fatto dello split vote c'è un inter... se omlouvám. Vzhledem tomu, že došlo k tomu rozdělení hlasování v případě devátého kompromisu, je to teď komplikovanější, musíme to vyřešit. Ok, allora, un attimo di attenzione, dobbiamo... Takže my budeme v tuto chvíli muset hlasovat o návrhu 162 Patrao Neves. O tomto návrhu hlasovat musíme. Takže hlasujeme o 162. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Tak. A teď? Votiamo il 163. Teď budeme hlasovat o 163. To je hned ten následující návrh. Končím hlasování. Návrh byl rovněž zamítnut, já jsem si to stejně myslel. Teď 165. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a opět stejnou většinou zamítnuto. Nyní hlasujeme o 166. Můžete hlasovat, prosím. Předpokládám, že ten výsledek bude stejný. Ano, bylo to opět zamítnuto. Dále hlasujeme o 164. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. Tak, opět zamítnuto. Nyní hlasujeme o 168. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat, tak jsem si to také myslel. Nyní budeme hlasovat o návrhu na další stránce, o návrhu 171. Můžete hlasovat, prosím. One. Votazione chiusa. Končím hlasování a tento návrh byl zamítnut. Můžeme tedy eh, pokračovat 172. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní 173. Můžete hlasovat. Je to návrh Gladfelder. Končím hlasování a návrh byl přijat. Dále hlasujeme o 174. Můžete hlasovat, prosím. Je to návrh Tarabela. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dále hlasujeme o návrhu 175 Alveš. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Dále návrh 176. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 176 je schválena. Pokračujeme tedy dále. Tran 5. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, tak jak jsem předpokládal. Nyní hlasujeme o návrhu 177. Paní Jegle, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh 177 byl schválen. Nyní hlasujeme o návrhu 181 Alveš. Můžete hlasovat, prosím. Myslím, že to bude asi schváleno. Končím hlasování a vidíte, zamítnuto. 20 ku 18 hlasy. Nyní 182, návrh De Lange. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Myslím, že to bude schváleno. Teďka hlasujeme o kompromisním návrhu 10. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. O návrh byl přijat. Přecházíme dále k pozměňovacímu návrhu 192. Nedělčeva. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. Končím tedy hlasování. Návrh byl zamítnut. 193. O tomto návrhu hlasujeme nyní, můžete hlasovat. Končím hlasování a návrh je přijat. Nyní hlasujeme o 194 de Lange. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 195. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dále hlasujeme o návrhu 196 de Lange. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Nyní budeme hlasovat o návrhu TRAN 6, návrhu výboru pro dopravu. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo 11. Ačkoliv uh, okamžik, pan Vočechovský. Prego. Il relatore ha chiesto la parola. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, opravdu vede to k určitým problémům, to, že nemáme překlad. Já jsem doufal, že se to podaří, ale bohužel. Já bych rád navíc eh, k jedenáctému kompromisu navrhl ústní pozměňující návrh, pokud budete souhlasit. Tady totiž odkazujeme na zprávu EFSA eh, v tomto bodu, která se týká převozu koní. V té zprávě se odvolávají, eh, či spíše snaží dosáhnout, aby koně na porážku nebyly převáženi přes do, déle než 12 hodin a já bych tam rád na to odkázal. E, mám to přečíst, tak jak by to vypadalo, ta anglická verze. Um, lituje, že přes nové vědecké poznatky o převozu koní předložené EFSO, eh, které doporučují maximálně 12-hodinovou lhůtu pro převoz, nebyly zapracovány žádná, nebyla zapracována žádná doporučení eh, ve zprávě komise. Eh, komise hm, navrhuje zkrácenou lhůtu převozu u všech koní, které jsou vezeny na porážku v souladu souladu s um, směrnicí Rady 2956 EC v souladu se s vědeckými poznatky ze strany FC a e, v souladu s parlamentní písemnou deklarací. Takže tady jde o to, že EFSA to doporučuje zejména u koní, nikoli u ostatních zvířat. Bene, ho dovere di chiedervi se ci sono obiezioni. Dobře, takže teď se musím zeptat, eh, zda má někdo námitku proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Nikdo nic, dobře, takže můžeme hlasovat. Hlasujeme o kompromisním návrhu 11, tak jak byl ústním způsobem pozměněn. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. Tak kompromis číslo 11. Byl zamítnut. A tím se dostáváme dál. Votiamo il successivo, emendamento 2.0. Teď eh, pozměňovací návrh 202, Gerling, můžete hlasovat. Compromise 11 is already my jsme už hlasovali o kompromisním návrhu 11 a byl zamítnut. Příspěvky mimo mikrofon. Pan předseda. Takže teď budeme hlasovat. o kompromisním návrhu 11 bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Takže hlasujeme takto, prosím. Ecco, adesso è chiaro. Compromesso 11 tak, teď už je to jasné. Hlasujeme tedy o tom jedenáctém návrhu a ten byl takto odsouhlasen na to valnou většinou. Jedenáctka byla schválena, ale bez ústního pozměňovacího návrhu. Přecházíme tedy k pozměňovacímu návrhu jedna. Konsolidovaný pozměňovací návrh číslo jedna. O něm hlasujeme. Můžete hlasovat, prosím. Votazione chiusa. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Nyní budeme hlasovat o kompromisním návrhu 12. Hlasujte, prosím. Kompromiso 12. Votazione aperta. Votazione chiusa. Končím hlasování a návrh byl schválen. A nyní přecházíme na další stránku hlasovacího seznamu k návrhu 219. Hlasujeme o návrhu 219 paní Šaldemose. Končím hlasování, zřejmě to bude zamítnuto. A je tomu skutečně tak. Teď NV3. Hlasujeme o návrhu NV3. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování a předpokládám, že to bude zamítnuto a skutečně ano, ano. 19 hlasů pro a 19 proti, takže zamítnuto. Nyní NV26. Můžete hlasovat, prosím. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování, návrh byl přijat. Přecházíme tedy k návrhu 200 34. Návrh paní Štrifler. Můžete hlasovat. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Dále hlasujeme o kompromisním návrhu číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a návrh byl přijat. Nyní přecházíme k návrhu výboru pro dopravu TRAN 1, druhá část. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní TRAN 10, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, zřejmě bude návrh schválen a skutečně ano. Takže teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 245 Smith. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh je podle předpokladu přijat. Pokračujeme tedy dále a to návrhem NV22, druhá část. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Myslím, že to bude zamítnuto. Teď návrh 247. Můžete hlasovat. Kadenbach ehm, a další a návrh. Myslel jsem si, že bude zamítnut, ale ku podivu je přijat. Takže 247 byla schválena Nyní návrh 248 Patrao Neveš. Končím hlasování. Myslím, ano, návrh je zamítnut. Není kompromisní návrh číslo 14. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat, tak jak jsem si myslel. tím se dostáváme k návrhu NV21. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Pan Aniu, hlas, všem funguje hlasovací zařízení? Vogliamo ripetere il voto di Envi 21. OK. Dobře, tak raději tedy zopakujeme to hlasování o návrhu Envy 21. Budeme hlasovat ještě jednou. Všichni už jste odhlasovali. Dobře, tak končím hlasování a návrh byl přijat. Pokračujeme kompromisním návrhem 15. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Přecházíme k návrhu 232. Můžete hlasovat, prosím. Je to návrh paní Štrifler. A tento návrh byl zamítnut. Dále hlasujeme o návrhu 261, návrh paní Jegle. Můžete hlasovat, prosím. Můžete hlasovat. Končím hlasování a návrh byl přijat. Dále hlasujeme o návrhu 262. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Dále hlasujeme o návrhu výboru pro dopravu TRAN 15 o druhé části. A pardon, omlouvám se, říká pan předseda. Omlouvám se, ještě musíme předtím hlasovat o návrhu 263, takže nejprve 263. Končím hlasování, návrh bude zřejmě přijat a opravdu tomu tak je. A nyní se tedy dostáváme k tomu návrhu TRAN 15 k druhé části. Můžete hlasovat, prosím. Kon- končím hlasování a návrh byl schválen. Nyní kompromisní návrh 16. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. Návrh byl schválen. Nyní návrh 67, paní Šaldemoze. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl schválen. Dále hlasujeme o návrhu TRAN 18. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Nyní návrh 270. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zřejmě to bude schváleno. Ano, výborně. Nyní 271 Lavia a další. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno zřejmě. Ano, 269, to je další návrh, o kterém hlasujeme. Končím hlasování. Myslím, že tento návrh eh, bude také přijat a je. Dostáváme se ke kompromisnímu návrhu 17. Můžete hlasovat. Končím hlasování a návrh je schválen. Přecházíme tedy k návrhu 273 pan Silvestris. Můžete hlasovat, prosím. uvidíme, jestli bude schválen a je. Nyní návrh 64 paní Šaldemose a dalších. Končím hlasování a myslím, že to bude zamítnuto, pokud se nepletu. A nepletu. Takže nyní hlasujeme o návrhu TRAN 11. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Hlasujeme dále na návrhu NV29. Končím hlasování a zamítnuto. NV28, o tom hlasujeme nyní, můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni o návrhu 28, NV28 byl zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 2, paní Gerling. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Na návrh byl zamítnut. Dále hlasujeme o návrhu 3, pana Tremosa. Končím hlasování a návrh je zamítnut. Nyní návrh čtyři Dalange. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen a nyní hlasujeme o kompromisním návrhu 1 k bodu odůvodnění B. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, návrh byl schválen. Adesso votiamo l'emendamento 15. A nyní patnáctka. Paní Patra Neves, je to k Bčku, k vodnímu ustanovení. Hlasujeme nyní, končím hlasování. Schváleno. Sì. sì, votiamo il 76. Ano, 76. Aaron Garcia, ostatní Háju hlasování, končíme hlasování, myslím, že jsme to schválili, podíváme se na výsledek. Ano, schváleno. Šestnáctka. Paní Erans opět zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Pan Stojanov, zahajuji hlasování. 17. Myslím, že jsme to zamítli. Ano, zamítli jsme to. 19. Zahajuji hlasování. 19. Paní Delenga. Končím hlasování. Schváleno. 26 paní Heran za ostatní. 26. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Myslím, že jsme to zamítli. Ano, zamítnuto. 30. Zahajuji hlasování. 30. Paní Skota. Končím hlasování. Myslím, že jsme to zamítli. Ano, přesně tak. 29. Danta. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Pan Leon Albert a ostatní. 27. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Zahajuji 31. Paní Reiners. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano, zamítnuto. 28. Myslím, že jsme to zamítli, ano. Zamítnuto. 32. Pan Jár. 32. Zamítnuta. 34. Zahájí hlasování. 34. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 24. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24. Schváleno. 25. Garcia Pérez a ostatní. 25. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Danta. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. 36. Zamítnuto. 38. Garcia Pérez a ostatní 308. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 39. Zahajuji hlasování. 39. Končím hlasování. Myslím, že jsme to rovněž zamítli přesně tak. 40. Zahajuji 40. Končím hlasování. Schváleno. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 43. Zahajuji hlasování. Paní Gerling. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. 44. Končím hlasování. Přijato. Myslel jsem si to. A nyní kompromis dvě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Myslím, že jsme to schválili. Ano, přesně tak. A nyní se dostáváme na další stránku. 57. Zahajuji hlasování. Paní Patraoneve. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 59. Zahájí hlasování. 59. Končím hlasování. Zamítnuta. Myslel jsem si to. 61. Dante. 61. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Myslím, že jsme to schválili. Ano, přesně tak. A nyní jednička. To je poslední pozměňovací návrh Pan Delange. Zahajuji hlasování u jedničky. Končím hlasování. Přijato. A nyní usnesení. Všechny jsou pokryty pozměňovacími návrhy, to znamená, že nám zůstalo pouze závěrečné hlasování o celém tomto usnesení v pozměněné formě. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Ano, končíme hlasování. Výborně. Schváleno. Blahopřejeme panu zpravodaji, panu Vojčechovskému. Zároveň bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se zúčastnili dnešního hlasování. A nyní je to bod číslo 5 na našem dnešním programu, kterým je akční plán proti rostoucí výzvě antimikrobiální rezistence. Jsme připraveni? Ok. Siamo tutti pronti. Iniziamo. Čili jsme všichni připraveni. Zahajuji hlasování kompromisem číslo jedna. Kompromisní návrh číslo jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis číslo jedna je schválený. Čtyřka čtyřka. Pozměňovací návrh od Polsena a ostatních zájmu hlasování. Končím hlasování. Přijato, myslím. A nyní se dostáváme dál. Kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 2. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Myslím, že jsme to schválili. Osmička. Zahajuji hlasování. Osmička. Končím hlasování. Myslím, že jsme to schválili. A nyní se dostáváme k devítce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to Myslím. Desítka. Zahajuji hlasování u desítky. Delange. Končím hlasování velikou většinou přijato. Kompromis číslo 3. Zahajuji hlasování. Kompromis, na, kompromisní návrh 3. Končím hlasování. Schváleno. 14. Hlasujeme nyní. Návrh 14. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Osmnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Myslím, že jsme to schválili. Devatenáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Devatenáctka. Schválena. Dvacítka. Zahajuji hlasování. Dvacítka. Končím hlasování. Dvacítka byla schválena. 21. Zahájil hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 22. Sarbu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 byla zamítnuta. 23. Zahajuji hlasování. 23. Končím hlasování. Schváleno. Dvacet čtyřka. Heusling hlasujeme nyní. Končím hlasování. Myslím, že jsme to schválili. Kompromis číslo čtyři. <clears throat> Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. <clears throat> 28. Hrodust. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Myslím, že 28. byla zamítnuta. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třicet dvojka. Sarbu, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 34. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Myslím, že jsme to schválili. Nicholson, 35. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 35. byla schválena, myslím. 40. Opět pan Nicholson. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Myslím, že jsme to schválili, ano. 39. Ayward. Zahájím hlasování. Končím hlasování. Myslím, že ano, bylo to schváleno. 41. Zahájím hlasování. 41. Myslím, že jsme to schválili. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 44. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. U 43. Děkuji. Schváleno. 47. 47. Dančila. Hlasovali všichni? 47. Končím hlasování. Přijato. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49. Silvestris. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Padesátka. Zahajuji hlasování. Padesátka. Jegle. Končím hlasování. Přijato. dvojka. Zahajuji hlasování. dvojka. Končím hlasování. dvojka. Myslím si, že jsme to schválili. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska v upravené pozměněné formě. Kon- Konečné hlasování. Hlasovali všichni. Přijato. Blahopřejeme Martinu Hojzenkově. Výborně. A tím se dostáváme k bodu číslo 6 na našem dnešním programu. Dalším bodem na našem dnešním programu je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je to stanovisko Luise Paula Alvéše, který je mezi námi. Jistě víte, že my v podstatě máme přidružený statut v této záležitosti je náš výbor a máme zde i sdílené kompetence v této oblasti, které se týkají článku 4.3. My jsme se dohodli rovněž, s výborem EMPO, že přijmeme naše stanovisko 5. listopadu, tak aby tento výbor mohl hlasovat 6. listopadu. Konečná lhůta pro pozměňovací návrhy byla stanovena na 12. října, to vám již bylo řečeno. A nyní dávám slovo panu zpravodaji. A samozřejmě, že zde máme i zástupce komise. Poté dáme slovo komisi. Nejprve pan zpravodaj, prosím. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte nejprve taková připomínka, než budu prezentovat můj návrh. V podstatě jde o úsilí výboru AKRY, který se snažil připravit podmínky pro veškeré právomoce, které by nám umožnily bránit práva zemědělců. V podstatě oficiálně se ujímáme sedmi iniciativ v tomto ohledu. Snažíme se spolupracovat eh, i s výborem EMPLO prostřednictvím konference předsedu a máme buď výlučné nebo sdílené kompetence v této záležitosti. To je zásadní, pokud by tento návrh měl mít jakýkoliv dopad v oblasti ochrany našich zemědělců. Já jsem samozřejmě udělal mm, nebo zaměřil pozornost na článek 4.3, který se týká konkrétních podmínek pro zemědělce a tam jsme požádali o exkluzivní právomoc. Dále je to definice uplatnění rozsahu v této oblasti 23 jsou finanční prostředky, které jsou propojeny se zemědělstvím, nebo ty, které se týkají konkrétně zemědělské oblasti, čili snažil jsem se o to, aby náš výbor mohl zasáhnout aby mohl upravovat návrh komise. Tato iniciativa trvala déle než rok a v podstatě všechny ty iniciativy selhaly, proto je důležité, proto se zmiňuji o těchto poznámkách na začátku, protože my máme exkluzivní výluční pravomoce v této oblasti. Jediná věc, kterou máme k dispozici, je sdílená kompetence u článku 4 odstavce 3, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci komise. Ovšem, když se podíváme na to, kam se ubírá rozprava v Evropském parlamentu, zjistíme, že v takových výborech, um, jako například regionální vývoj, se tomu vůbec nevěnovali a ve výboru EMPL jejich um, návrh rovněž trvá na tom, abychom aktiv přenesené pravomoci komise vyloučili, čili my zde opravdu nemáme možnost exkluzivním způsobem bránit zájmy zemědělců a na druhé straně jsou zde aktiv přenesené pravomoci, které v podstatě umožňují tu provozní operační kapacitu Evropské komise, aby jednala v zájmu zemědělců. Hmm. Ovšem, jakmile to nařízení projde celým procesem, tak ta příležitost eh, pro akty přenesené pravomoci bude minimální. Čili můj návrh jde určitým směrem, možná jsem si mohl zvolit jinou cestu. Pokud by ten text, ze kterého jsme, vych, ze kterého jsme vycházeli, pokud by byl jiný. Čili nyní dovolte, milí kolegové, abych vám trošku objasnil můj návrh podstatě jde o fond EGF pro léta 2014-2020. Návrh komise, hlavní, jeho hlavní motivace je podporovat a chránit zaměstnance a zároveň rozšířit ochranu OSVČ osob a zahrnout do celé problematiky rovněž zemědělce, to znamená do celé sady těch dohod, na které musíme reagovat, které se týkají zemědělství. Podle mého názoru je to zásadní nástroj pro pracující v Evropě. Je to nástroj, který potřebujeme upravit a který by měl mít možnost stále v tomto období krize poskytovat pomoc, um, zároveň to nástroj, který by se mohl využít i do budoucna v případě dalších krizových situací. Proto je zásadní, aby toto nařízení bylo přijato co nejrychleji, co nejdříve, tak aby naši pracující v Evropě opravdu měli k dispozici to, co potřebují. Rychlá reakce na šílenou, dramatickou situaci v oblasti nezaměstnanosti, která samozřejmě má na ně mnohem větší dopad nyní v období bezprecedentní ekonomické krize. V tomto kontextu velikých problémů musíme zlepšit eh, intenzitu využívání tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizaci tím, že navýšíme kofinancování a všechny tyto možnosti protože jinak by mnoho členských států nemohlo využívat prostředky z tohoto fondu. Podobně jako u strukturálních fondů, fond EGF by měl představovat lepší sazby pro lepší poměry pro ty regiony, které jsou v konvergenčních, které spadají do konvergenčních um, pravidel dále pro nejzdálenější regiony, pro um, ostrovní státy a tak dále, ostrovní oblasti a tak dále. A samozřejmě, že i musíme pomáhat těm státům, které jsou pod intervenčními opatřeními, pokud jde o 13 pokud jde o nařízení 13.11 a zároveň bychom měli umožnit možnost využití z finančních prostředků EGF a využití nebo umožnění využití navýšení těchto prostředků o 10 Evropská komise se snaží rovněž rozšířit využívání těchto finančních prostředků pro zemědělce, tak aby reagovali na, mohli reagovat na následky různých odborových dohod. My samozřejmě jsme si vědomí toho, že zemědělství má konkrétní, velice specifické charakteristiky. Je to sektor, který je zásadní a proto je důležité, aby komise měla možnost um, využít, možn, využít aktiv přenesené pravomoci určitým pružným způsobem, tak aby tato pravidla byla pružná, aby jsme mohli reagovat na problematiku, specifickou problematiku zemědělství a nejlepší způsob, jak chránit zemědělce, pokud jde o tyto dohody, je chránit je nad rámec těchto odborových dohod. Ovšem samozřejmě, že zde budou konkrétní regiony, konkrétní eh, podniky, které budou potřebovat pomoc, tak aby se mohly přizpůsobit podmínkám či následkům těchto dohod. My jsme, naší motivací bylo získat nástroj, který by reagoval efektivním způsobem na potřeby zemědělců. My jsme se snažili neustále um, o to, abychom měli dostatečné legislativní právo, abychom mohli kvalifikovat návrh komise s ohledem na řešení, která od nás očekávají naši zemědělci. Bohužel nebyli jsme schopni tohoto našeho cíle dosáhnout a to vedlo k oslabení naší možnosti zasáhnout do toho výstupního nařízení, které nakonec bude muset Evropský parlament schválit. Je jasné, že dominantní postavení ve většině parlamentních skupin i výborů jde proti tomuto specifickému zacházení se zemědělci a alokací aktů přenesené pravomoci pro komisi, tak aby eh, toto zacházení bylo efektivnější či účinnější. Nástroj který bude výsledkem tohoto navrhovaného nařízení, ovšem nebude v tom případě možné využít pro zemědělství, pro oblast zemědělství nebude schopno reagovat na potřeby zemědělců, které vyplývají z, z dohod Bilaterální, multilaterální dohody, které zahrnují zemědělci, zemědělství jsou nesmírně citlivého citlivé povahy. To nejhorší, co bychom mohli pro zemědělce udělat, je v Evropě je schválit toto nařízení, ve kterém se sice hovoří o zemědělcích, ovšem oni v tomto nařízení nemohou nalézt odpověď na jejich potřeby a otázky. Potřeby zemědělců, charakteristiky různých oblastí, které eh, se mm, jsou správným způsobem zakotveny v CZP a měly by v podstatě, podle mého názoru, společně s finančními stroji, které navrhuje Evropská komise, být eh, začleněny do rozpočtového rámce SZP, tak jak to navrhuje Evropská komise. Komise, rada i parlament by proto měli spustit všechny procedury a postupy, které by umožnily dosáhnout tohoto cíle. Děkuji. Pan Alveš, situace je přesně taková, jak jste ji popsal a uvidíme, co na to řeknou ostatní kolegové. Nejdřív pan Olesko a pan Lajn. Děkuji. Děkuji rovněž panu Alvesovi za jeho prezentaci. Já bych k tomu si dovolil dodat, že podporuji jeho názor na evropské zemědělství. Opravdu potřebujeme Eh, peníze na rozvoj venkova a musí se to ale řídit soustavným systematickým způsobem, abychom byli schopni své, eh, svá zemědělská hospodářství modernizovat. Pokud si přejeme, abychom měli lidé, kteří budou v Evropě se zabývat výrobou potravin, tak se tomu musíme věnovat. Zatím tedy ten úspěch není nějak významný. Musíme se v rámci rozvoje venkova zabývat i konkrétním zemědělci. Máme už ten fond pro rozvoj venkova a já tady chci podpořit eh, ten přístup který je zde popsán. George Lyon a poi Martino. George Lyon a poté pan Martinoštěk. Já rovněž nejdříve poděkuji panu kolegovi Alvesovi rovněž za ty pozměňující návrhy, za celkový jeho přístup. Mně vždy připadá, že ty e, návrhy e, nebyly nic jiného než trojský kůň a jsou spíše e, nebezpečné pro naše odvětví zemědělství. Za prvé, já si nedokážu představit okolnosti, za nichž by tento fond zemědělcům prospíval. A to, že to komise prezentuje jako nové finanční prostředky do zemědělství, to je samozřejmě absurdita, protože už se to snižuje a na období rok 2007-2013 když to porovnáme s obdobím 2014 až 2020, tak je vidět, že už celkově ten objem je nižší. Nemluvě o tom, že to vůbec nejde zemědělcům. Um, ono to tam ani vůbec ještě neexistuje, ty prostředky. To je spíš takový příslip členským státům, tu, ze strany českých států, které pak by případně mohly něco lidem činným na venkově vyplácet. A je nebezpečné, že schválíme určitý program. Eh, my budeme zemědělcům slibovat, že to bude takový krizový fond, ale zároveň oni z toho pak nic nebudou mít, pokud by k tomu došlo. A moje druhá obava, kterou mám v reakci na tento program, je, že eh, komisař pro obchod hovoří, že už eh, něco takového máme, že eh, farmáři, kteří například mají nějaké nevýhodné obchodní dohody, že z toho mohou těžit, ale eh, do budoucna ty obchodní umluvy s třetími zeměmi, pokud budeme akceptovat toto, tak by mohlo znamenat, že komisař pro obchod vstane a řekne, přece oni už mají eh, tento program, který jim bude kompenzovat případné ztráty, tak proč bychom my pro ně měli něco dělat? Takže rozhodně máte pravdu, že doporučujete to zamítnout, byla by hloupost z naší strany to schválit, ono se jedná opravdu o takový plíživý program ehm, systému trojského koně. Navíc to spolufinancování Mm, ze strany Francie a Španělska a eh, ostrovy. Tam myslím si, že se na to musíme ještě podívat. Nevíme, jaké by tam byly dopady, ale doufejme, že díky těm pozměňovacím návrhům to získá lepší podobu a že se je pořád podaří prosadit. Molto bene, grazie George, Martin Osling e poi Andrew. Děkuji. Martin Heusling a pak Andro. S eh, liberály si samozřejmě často ne příliš rozumíme, ale tentokrát přece jen kolego musím stoprocentně podpořit. Děkuji rovněž kolegovi Alvesovi za tuto podporu. Rozhodující je, jaký politický signál zde vyšleme. A ten signál by měl vyznít v tom smyslu, že si nesmíme nechávat uh, vnucovat něco, kde se nějakým způsobem jenom levně zbavíme otázky zemědělství v rámci um, tohoto fondu přizpůsobení klimatizaci. Podívejte se na Mercosur, tam v tom zemědělství by to vypadalo tak, že kdybychom to chtěli vyvážit eh, tímto fondem, tak to je úplně šílené. Rovněž musíme komisi jasně říci, že nesouhlasíme s touto premisou, že právě zemědělství musí být zohledněno jinak při našich jednáních s Mercosurem a ta, měli bychom měli um, tuto otrávenou nabídku zamítnout. Musíme se a jasně komisi signalizovat, že rozhodně takto nesmějí s naším zemědělstvím zacházet, takže tady je rozhodující pozměnit návrh 3, kde se hovoří o tom, že finanční prostředky, pokud vůbec, tak by rozhodně pak měly být přímo určeny zemědělcům a v takovém případě se k tomu musí přistupovat jinak. Ale tento globalizační fond um, a souhlasit s tím, že eh, se to vlastně bude řešit takto bokem, s tím nemůžeme souhlasit. My už jsme před rokem tady eh, seděli eh, nad tímto dokumentem a zamýšleli se, zda ho přijmout nebo ne. A myslím si, že jsme se rozhodli správně. Ale nyní to musíme velice, velice jasně sdělit i komisi, že zemědělský výbor má zcela jednotné stanovisko. A rovněž i dopad tohoto na zemědělství by nebyl žádoucí. Rovněž musíme jasně říci, že je jasné, že se to jakoby přiřadí zemědělcům, bude se jim předhazovat, že ty peníze mají k dispozici, ale ono to pak nebude takto vypadat, protože to není primárně ani nemá být určeno zemědělcům, takže se nesmíme takto tvářit, že se snažíme tady podstrojovat zemědělcům a přitom to tak vůbec není. Takže nesmíme připustit, Eh, aby se takto nějakým způsobem jenom eh, zbavili ta otázky zemědělství a eh, rovněž při vyjednávání i právě v otázce Mercosuru a Rovněž bych měla radost, kdybychom my jako výbor, který právě má zemědělství na zodpovědnost, abychom byli více uh, E, vtahování už do těch debat o té obsahové stránce a ne, aby se nám to prezentovalo, až když už je to dohotové, tak to by se s námi zacházet nemělo. E, la parola ad André, molto importante, però voglio sottolineare. A nyní jako další pan kolega Andrej. Ale Martinův argument je opravdu velice případný. E, ty finanční prostředky vlastně eh, patří zemědělcům nikoli komisi a když už budeme hovořit ve svých politických skupinách, tak to rovněž musíme zdůraznit, totiž eh, když už budeme znát výsledky vyjednávání v rámci finančního rámce, tak musíme i hovořit o těch jiných fondech, nikoli pouze SZP. Ano, vážený pane předsedo, já si myslím, že u tohoto fondu musíme být nesmírně opatrní nesmírně opatrní a já sdílím stanovisko, který, se kterým vystoupil Luis, protože v tomto návrhu komise v podstatě je to Oni samozřejmě se snaží o zamezení určitých negativních dopad těchto obchodních dohod a tak dále. To znamená, pokud šlo o vyjednávání těchto dohod a proto si myslím, že je velice důležité, abychom tuto oblast zemědělství vyjmuli z tohoto nařízení. Proto se mi zdá, že je trošku to stanovisko komise nekoherentní, jednak je to liberalizace na jedné straně v oblasti zemědělství, ovšem na druhé straně se zde hovoří o těchto opravdu negativních dopadech, čili my musíme věnovat obrovskou pozornost této oblasti, pokud jde o transfer těchto finančních prostředků v rámci SZP. Tam si myslím, že bychom měli být nesmírně opatrní, nesmírně pečlivě se na to podívat, především s ohledem na finanční perspektivy, které nás čekají. Proto musíme být nesmírně bdělí, zda to budou finanční prostředky, které budou nějakým doplňkem, nebo to nějak rozdělíme a tak dále. Já si myslím, že zatím v podstatě ten rozpočet ještě ani nemáme dohodnutý, členské státy to neschválí, tak nemůžeme předpokládat, že to bude součástí rozpočtu v rámci SZP. Děkuji. Děkuji. A nyní jako další jste Radská a pak Pundes. Děkuji, pane eh, předsedo. Já nějak neměním názor od minula, takže podporuji tento fond, protože jak eh, jsme o tom tady eh, mluvili, tak musíme zajistit, abychom neměli tady jenom nějaké virtuální peníze, ale skutečné prostředky já tedy doufám, že ty peníze pro škody, které nastanou eh, na straně zemědělců tím, že přijdou o své příjmy eh, kvůli mezinárodním dohodám, eh, tak si myslím, že Tyto prostředky by měly jít přímo do zemědělského rozpočtu. Na druhé straně to může mít svá rizika, protože teď to na radě například vypadá tak, že se vyjednává o finančních perspektivách a tam se na tom dívají úplně jinak. Členské státy chtějí škrtat v zemědělské kapitole a chtějí eh, spíše ty prostředky převádět do jiných kapitol. Takže mně se zdá nereálné, že bychom mohli um, uvažovat o tom, že pokud se vzdáme té zemědělské části tohoto fondu, že budeme mít možnost reagovat na um, ty, ty škody zemědělců jiným způsobem. Takže je třeba na, k tomu přistoupit z několika různých hledisek. A tato zpráva, myslím, nám dává příležitost eh, eh, si vytvořit určitou taktiku. Já se nechci vzdát eh, té zemědělské kapitoly, ale myslím, že je třeba najít reciprocitu v mezinárodních smlouvách. Také bychom tedy měli usilovat o podporu zemědělství prostřednictvím fondu EFG a zajistit toto financování v rámci víceletého finančního eh, rámce. Já této podobě v tento fond nevěřím, protože si myslím, že to je nevyužitá příležitost, eh, která se nám nabízela na písi. Děkuji. Sí, eh, do la parola ad Albertes. No. Dobrá, nyní Albertes, ale je zřejmé, že argumentace pana Alveše si samozřejmě má za následek i to, že výbor pro zemědělství nám vymaže jakékoliv odkazy na zemědělce. Ono, ta situace je složitá. Ta představa, že se to pouze dá přesunout někam jinam, například z toho Fondu pro globalizaci do SZP, to tedy je těžké vidět v tom nějaké výhody pro farmáře. Já rovněž bych nejdříve rád poděkoval Luši Alveši a rovněž kolegům, kolegyním, že zde nacházíme tak velké porozumění. Eh, eh, bavorský bývalý minister hospodářství eh, jednou řekl důležitou větu, která se těší obecné podpoře v Německu, totiž zemědělství není srovnatelné s jakým jiným ekonomickým odvětvím. Ale bohužel tady v Bruselu to stále ještě nechápou. Tady eh, se snaží zemědělství prostě házet do stejného pytla a to nesmíme připustit. Myslím, že to ještě bylo za minulého volebního období ve Štrasburku. Tam jsem já s 78 eh, přišel s návrhem se 78 kolegy a já to nyní ocituji z paměti, totiž, že eh, dovoz zemědělských a potravinových produktů bude přípustný pouze, pokud budou odpovídat všem kritériím, čili normy například sociálního rázu, hygiena, ochrana zvířat, potravinová hm, hygiena a tak dále. A to musíme um, komisařům připomenout, že tehdy tam bylo přes 500 hlasů, kteří hlasovali pro, ale zdá se, že tady eh, pan komisař to nebere vážně a tady ten globalizační fond konkrétně, tady mám dojem, že je to vysloveně jenom takové máza, mázání medu kolem pusy, protože zdá se, že v praxi to ani nejsou ty virtuální peníze, bych řekl do té diskuse. To je přímo jenom takové mámení, protože pokud by se tady někomu něco mělo vyrovnávat, tak rozhodně to stačí ty prostředky pouze na vytištění toho programu, ale rozhodně nikoli na cokoliv, čím by si mohl ten zemědělec nějakým způsobem spravit rozpočet. Takže tady souhlasím s těmi, kteří hovoří, že musíme se nejdříve ujistit, že pokud by ty peníze měly existovat, tak by měly být na správném místě, ale rozhodně při jakýchkoliv obchodních dohodách musí být vzaty v posad zájmy EU. Já už jsem dokonce byl v Brazílii a zajímalo by mě, jak se tam například převážejí zvířata. My tady hlasujeme o tak vysoké úrovni, ale tam teda pochybuji, že to je na stejné úrovni jako u nás. Proto musíme se postavit proti eh, těmto nápadům. Taky se snažíme prosadit eh, zemědělskou reformu. A tu vlastně můžeme hodit do koše, jakmile začneme podepisovat obchodní dohody z, na, ze státy, kde vůbec žádné ani dokonce kvalitativní normy nastaveny nejsou. A tím se dostáváme do problému, protože co pak z té politiky uvnitř Evropy máme?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 Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že skutečně v tomto návrhu musíme udělat rozdíl mezi nástroji a zároveň mezi um, půjčkami. Ano, protože tyto půjčky, tyto finanční prostředky potřebujeme, protože ty častokrát v podstatě byly uh, stáhnuty ze stávající obálky C, C, SZB. Ovšem, my jsme samozřejmě již o tom hovořili i s panem komisařem. Uh, to znamená, že potřebujeme samostatnou obálku, která by byla využita pro naše účely. Ovšem, my nemáme ty nástroje. Ty nástroje, pan komisař Degwit o tom již hovořil několikrát. Myslím si, že to bylo velice správně řečeno u nás mezi námi. I v hemicyklu o tom hovořil, kde jsme měli možnost s ním hovořit s komisařem pro zemědělství. To znamená, musíme to ještě jednou zopakovat. Musíme to zopakovat i komisi. Komise samozřejmě si je toho vědoma. Je to, je to aktivita, kterou v podstatě nemůžeme nahradit nějakou produkci něčeho pouze. Toto je nesmírně důležité. My samozřejmě vidíme, jak vypadá um, um, rekonvergence v oblasti průmyslu, jak je to obtížné v celé Evropě. Ovšem, když hovoříme o zemědělství, tak najednou, když řekněme, jeden region se věnuje jedné konkrétní produkci, tak to je proto, že v podstatě tam jsou určité podmínky, které jsou přírodní podmínky, které se k tomu, které se eh, jsou k tomu nápomocný a my prostě, když nemáme dostatek finančních prostředků, tak to prostě nebudeme moci pros, provést, eh, pokud nějaké obchodní dohody hm, budou, řekněme, nebo budou mít negativní dopad na naši produkci, tak prostě, když nemáme dostatek prostředků, tak tomu nemůžeme zabránit. Měli jsme zde studii před několika měsíci, která se zabývala tabákem. Já vím, že to byl příklad Bulharska, pokud si správně pamatuji, eh, řekněme v těch regionech, kde se věnovali tabáku, tak tam najednou podle této studie již jsme nebyli schopni v podstatě mít stejnou přidanou hodnotu nebo stejnou zaměstnanost zaměstnanost v jiných oblastech produkce. To byl pouze jeden příklad. A když se podíváme na Mercosur a řekněme prostě, hm, hovořili bychom o masovém průmyslu, hm, který by nás zaplavil, tak v podstatě naše, naše průmyslová odvětví v Irsku by tím mm, měla opravdu nesmírně by byla zasažena negativně. Čili musíme opravdu bojovat za to, abychom měli dostatek finančních prostředků pro naše cíle. Děkuji. Děkuji. Poslední příspěvek pan předseda a potom komise. Tu na, na forum na... Já eh, Chci připomenout, že my si tady mnohokrát opakujeme, že záležitosti venkova a zemědělství vlastně se často týkají různých komisařů, že to není pouze záležitost našeho pana komisaře Čolase, ale vlastně navazujeme zde na sociální otázky, obchodní, rozpočtové, takže já bych poprosil, abychom rovněž e, pozvali zde e, pana komisaře pro záležitosti obchodu, abychom pohovořili i s ním a abychom i jemu připomněli, že tyto záležitosti, když se projednávají v kolegiu, že se týkají i jeho. Já jsem tím, jak jsem byl vlastně místo pana předsedy, byl na kolegiu eh, eh, předsedů na jednání předsedů parlamentních výborů, tak se hovořilo jak o strategii, tak ale jsme vedli takový ping-pong jako vlastně mezi komisaři a mezi předsedy výborů v oblasti například pracovního plánu na rok 2013. A já jsem si dovolil, a možná jsem zašel i trochu dál, než si e, obvykle děje, že v komisi rozpočet na zemědělství je v skutečné hodnotě o 12 eh, vyšší a my nejsme schopni dostat slibům eh, těm přistupujícím zemím, že musíme i u těch zemí, které už mají vysoké platby, trochu eh, tedy odnímat a v době krize, když naši zemědělci nevydělávají, eh, vydělávají už i tak pouze asi dvě třetiny ve srovnání s jinými profesemi a že vlastně i ta krize dopadá i na zemědělství. No a navíc tam máme ještě tu krizi na trhu s mlékem. A závěr vlastně z toho zní, že musíme být ofenzivní, že musíme vlastně připomínat ty zemědělské záležitosti při každé příležitosti, kdy je to vhodné. Někdy se zdá, že jsme příliš skromní, příliš pokorní, přihlížíme k těm eh, rozpočtovým jednáním, eh, k tomu, co se děje s Fondem soudržnosti a tam se často na zemědělství zapomíná. Tam se města vlastně zvýrazňují, zviditelňují, já jim to nechávám, ano, samozřejmě mají na to právo, ale nesmí to být na úkor venkova. Děkuji za tato vystoupení panu místopředsedovi a předám slovo komisi. Máme tady zástupce komise Mary. Ano, chcete se vyjádřit? Ano, já chci jenom říci, že tento výbor je ve velice nelehké situaci, pokud jde o toto téma. Vyslechla jsem si to, co říkal Joe Lyon, to, co říkala Ester, to vše ukazuje ty potíže, s nimi se potýkáme. Takže by mě zajímalo, zda by nám komise mohla eh, zareagovat na to, co řekl pan Des, pan Danta, na další kolegové, protože my samozřejmě nechceme, aby zemědělství byly prostředky odebrány, ale nechceme, aby to bylo zároveň chápáno jako signál, že jsou v pořádku ty dohody o volném obchodu. Takže já bych eh, byla ráda, kdyby nám na toto komise odpověděla. Děkuji. Molto bene, grazie Mariad di questa precisione. Děkuji, Merim. A máme tady pana uh, ředitele Suzum. E, ano, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já bych chtěl říci, že děkuji panu Alvešovi za jeho zprávu. Pokusím se odpovědět na položené otázky a vysvětlit, jakým způsobem jsme o tomto nařízení uvažovali my. Je tady ta otázka financování daného nástroje, takže podívejme se na něj. Tyto částky, o nich bychom měli diskutovat v rámci celé architektury víceletého finančního rámce tuto chvíli ty současné diskuze jdou tím směrem, že tento fond není v rámci víceletého finančního rámce VFR a že se ty částky budou převádět z roku na rok. Takže já si mm, myslím, že v tuto chvíli nejsem kompetentní k tomu, abych eh, pokračovala dále v těchto diskuzích o architektuře eh, VFR. Co se týče tohoto nástroje jako takového, tedy fondu, Evropského fondu pro globalizaci EFG, tak v tuto chvíli se věnuje pouze zaměstnancům, zaměstnaným pracovníkům a v tom novém návrhu do budoucna se lépe ošetřuje zemědělství a to tak, že do tohoto nástroje nově zařazujeme také zemědělce, kteří nemají trvalý zaměstnanecký poměr a přemýšlíme o tom, jak lépe tento nástroj využít, jak rozšířit eh, jeho záběr, pokud jde o příjemce, aby se tento fond nevyužíval pouze pro pracovníky v zaměstnaneckém poměru, ale aby bylo možné použít tento fond eh, i pro jiné eh, skupiny v regionech či odvětvích, eh, které jsou v obtížných podmínkách a to v důsledku liberalizace obchodu. Což samozřejmě pro zemědělce často vytváří potíže. Já tady nechci diskutovat, pane předsedo, o důsledcích nebo výsledcích je, obchodních jednáních, protože tato vyjednávání um, jsou vedena komisí, vy se jich také můžete účastnit, ale myslím si, že to je třeba řešit zcela separátně v rámci těch obchodních dohod. A důsledky takovýchto obchodních dohod potom mohou vést ke vzniku určitých eh, obtíží a mohou způsobovat obtíže i zemědělcům. Takže ten nástroj, o kterém zde diskutujeme, nabízí konkrétní spouštěcí mechanismy, které mají spustit mechanismus na podporu farmářů a zemědělců, pokud jsou naplněny určité konkrétní podmínky a o tom hovoří také analýza ex ante. Ta otázka tedy stojí tímto způsobem. Pokud e, zemědělství bude vyjato, vy, vyňato z tohoto nástroje, zůstane tento fond EFG určen pro sociální účely. A když vezmu v potaz například pozměňovací návrh číslo 3, tak si myslím, že pro zemědělce ta situace bude mnohem horší. A to z toho důvodu, že budou úplně vyňati způsobnosti EFG. Pokud EFG zůstane, a taková je, myslím, podstata vašeho stanoviska či vaší zprávy, tak jak jsem to pochopil tedy já. A pak to bude znamenat, že se v podstatě zemědělci odříznou a že bude třeba eh, specificky žádat o podporu. Takže ta představa, že by došlo k převodu prostředků ve prospěch odvětví zemědělství, v tuto chvíli je skutečně možnost čistě virtuální. Já vím, že ten návrh hovoří o určitých současných podmínkách o dvou a půl miliardách ze 3 miliard pro, na příjmy v zemědělství. Vím, že když zemědělství bude vyňato, nástroj nám zůstane, zemědělci nebudou ošetřeni, obchodní smlouvy budou vyjednávány svým způsobem a my vlastně se zbavíme nástroje, který v tuto chvíli může být prospěšný pro alespoň 12 zemědělcí a, zemědělců. A zítra, pokud zohledníme pozměňovací návrh 3, už to bude 0 zemědělců. Takže, pane předsedo, domnívám se, že by bylo dobré, aby tento nástroj byl konkretizován a tudíž mohl zemědělství lépe ošetřit, ale neměli bychom eliminovat něco, co by naopak mohlo být velice užitečné. Já se vzpomínám, že jsme před eh, nějakou dobou řešili to, že tento fond bude použit v mimořádných eh, okolnostech a situacích a že není vhodné ho vnímat jako kompenzační mechanismus pro ušlý zisk, eh, ušlý příjem protože to není účelem tohoto nástroje. Tento nástroj má být eh, určitý možností přizpůsobit se nové eh, situaci. Protože pro jiné podpory tady máme fond pro podporu eh, venkova a tak dále. Tento fond by neměl být používán pro jiné věci, než eh, je například eh, by se neměl používat pro věci, jako je poradenství, přihledání nových pracovních míst a tak podobně. V podstatě 90 kroků pro ty jsou určeny specifické specifické podpory ve Fondu pro obnovu venkova. Takže já si myslím, že bychom neměli přejít eh, do situace, kdy zjistíme, že vlastně přijdeme o veškerou podporu. Vy eh, se chcete odpojit a navrhujete jakési odpojení od té politiky zaměstnanosti a chcete, aby ty původní prostředky byly převedeny do SZP, ale jak jsem říkal, diskuze o VFR v tuto chvíli zatím toto nenaznačují. A myslím si, že takováto změna, takovýto převod by byl velice nelehký a není zřejmě dosažitelný. Takže já vás samozřejmě chápu, chápu ale ne, mělo by tady vzniknout nějaké nedorozumění ohledně účele, účelu tohoto nástroje a zvažte, abyste nepřišli alespoň o něco, kvůli něčemu, čeho možná vůbec nikdy nedosáhnete, takže je třeba samozřejmě sledovat vyjednávání obchodních smluv a možné dopady, které to bude mít. Je třeba předcházet vzniku potíží, ale pokud se zítra ekonomická situace odvine tak, že zemědělci budou pod větším tlakem, vznikne tam krize, tak by bylo dobré mít alespoň nějaký nástroj k dispozici, tak jak vlastně navrhujeme a který navrhuje alespoň některá konkrétní opatření pro zemědělce za mimořádných situací. Takže, pane předsedo, já vím, že tady na, zastáváme návrh komise a hájím ho, ale mně skutečně jde o alespoň nějaké konkrétní řešení, pokud komplexní řešení se zdá být nedosažitelná, nereálné. Děkuji. Sí, no, Děkuji za vaše vystoupení, pane řediteli. A teď bych předal slovo autoru stanoviska. Ve výboru pro zemědělství nejsme hlavním výborem, protože hlavní příslušný výbor je v tuto chvíli výbor pro zaměstnanost. A výbor pro zaměstnanost tedy odvádí tu, tu hlavní práci na tom návrhu a sami se snaží ponechat veškeré ty prostředky, které by jinak mohly být dány dispozici zemědělcům. A tak náš eh, navrhovatel zpracoval stanovisko, eh, kde se snaží tu situaci trochu pozměnit eh, a jinak využít disponibilní zdroje. Takže já doufám, že až komise bude zastupovat vystupovat v výboru pro zaměstnanost, že jim řeknete to tež, co jste říkal dnes ráno tady, tady nám. Tak a děkuji ještě jednou komisi a nyní pan Alveš, prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Ta problematika, kterou se dnes zajímáme, nespočívá v tom, zda potřebujeme finanční prostředky, zda potřebujeme nástroje pro to, abychom se dokázali vypořádat důsledky globalizace nebo důsledky některých nových obchodních dohod. Jde tady o něco jiného. O to, zda toto nařízení, kde máme fond a návrh nařízení komise, jak řekl pan předseda, nejsou to návrhy, za ně jsme přímo odpovědné, je to výbor pro zaměstnanost. A tady vzniká problém, zda ta současná podoba tohoto nařízení aby takto měla být schválena a zda dokáže dostatečně obhájit zájmy zemědělců, což by měla být schopna. Joe Lyon správně řekl, že budeme mít nějakou rozpočtovou kapitolu, ale nebudeme mít možnost eh, ten fond využít. Komise může zasáhnout pouze aktem v přenesené pravomoci a také velice důležité, aby došlo k posouzení ex ante, abychom mohli případně do celé procedury zavčasu zasáhnout, ale to dnes není možné. Komise v tuto chvíli e, nemá možnost zasáhnout a zemědělcům v případě potřeby pomoci. Takže my jsme nechtěli tady e, uvažovat o nějakých teoretických možnostech, protože to, co nechceme, je, aby to prošlo takovýmto způsobem, aby komise neměla možnost přijímat takto přenesené pravomoci. Ta otázka eh, tady je, eh, zda má smysl mít nařízení, které říká, eh, že stojí o rovné zacházení, ale rovné zacházení přece neznamená, že budeme zacházet s jednou skupinou určitým způsobem a s jinou skupinou jiným způsobem. Se zemědělci bychom neměli nakládat jiným způsobem, pokud jde o důsledky globalizace. Uvědomujeme si, že současná situace a podoba návrhu tedy zemědělcům nepomáhá a proto se snažíme vyhnout tomu, eh, že Eh, toto bude prosazeno, když budou řádně obhájeny zájmy zemědělců při obchodních vyjednáváních, nebo když nebudeme mít eh, tento, eh, tento fond, zůstanou zemědělci v podstatě bez podpory, bez pomoci. A této situaci už se potom nebudeme moci vyhnout. Nám jde o to, aby bylo nastaveno rovné zacházení pro všechny skupiny, včetně zemědělců. Často se mluví o tom, že se uzavírají velké průmyslové podniky a ono se to potom těžko srovnává s hrstkou drobných zemědělců. Ono v uvozovkách se těm drobným zemědělcům těžko bojuje s těmito velkými podniky, kde jsou propouštěny tisícovky lidí. Takže tento fond, tak jak je nastaven, není úplně mm, ideálním nástrojem. Takže pokud komise chce zemědělcům pomoci vypořádat se s problémy, které přinášejí obchodní dohody, měla by zpracovat jiný nástroj, který bude užitečný, protože tento nástroj, pokud nakonec projde tou legislativní mašinérií parlamentu, vůbec nebude pro zemědělce užitečný. V našem výboru, alespoň pokud jde o mě, tak eh, myslím, že nemůžeme eh, řešit nástroj, který může být teoreticky použit pro vyjednávání, ale prakticky k, něm zemědělce, k němu zemědělce nikdy nebudou mít přístup. A toto zdůrazňuji ve svém stanovisku. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Já si myslím, že teď už je situace zcela jasná a tuto diskuzi můžeme uzavřít. Termín pro pozměňovací návrhy je 12. října ve 12 hodin v poledne, protože 5. listopadu budeme o tomto stanovisku hlasovat. Tímto bychom ukončili eh, samotné zasedání našeho výboru. Začneme znovu ve tři hodiny odpoledne, ale poprosím, aby tady ještě zůstali koordinátoři na krátké zasedání koordinátorů všem. Děkuji, uvidíme se ve tři.